Bonsoir à toutes et à tous depuis le Parlement européen à Bruxelles. Dobrý večer všem z Evropského parlamentu v Bruselu. Vítám vás na této diskusi o hospodářské krizi. V průběhu této diskuse se propojíme s Pukureští. Nyní vám představím své hosti. Hosty je zde vicepředseda Evropské komise Jacques Barrot, Rainer Hoffmann, eh, generální tajemník Evropské odborové konfederace, eh, Filip de Buk, ředitel z Business Europe. Potom zde máme Roberta Mančina, který je ředitelem Galupovy organizace v Evropě. Pane Mančine, mohl byste nám říct něco o posledních trendech těchto voleb? To se týče jak volební účasti, tak samotných eh, volebních trendů. A co se týče účasti. Všichni se obávali, že dojde k drastickému propadu oproti roku 2004. Když se díváme na současné výsledky, úplně k tomu nedošlo. Došlo k tomu pouze v určité míře v některých zemích. Ovšem země jako třeba Německo, které do, dodali výsledky před chvílí, tam je ten rozdíl asi půl procenta to znamená půl procenta rozdíl mezi roky 2004 a 2009. V některých zemích jsme naopak zaznamenali nárůst účasti voličů. K velkému nárůstu došlo například v Bulharsku nebo Lotyšsku. To znamená, jsou to některé země, které byly opravdu zasaženy, co se týče osobních zájmů voličů. Zajímavé výsledky přišly také z Irska. Tam došlo k nejvyššímu volebnímu, v nejvyšší volební účasti za dlouhou dobu a sice 61%. A nyní, dobrý večer, pane Baro. Myslíte si, že vnitřní trh 27 členských zemích můžeme uřídit bez sociální Evropy? Potřebujeme propojit dynamický vnitřní trh, kde panuje konkurenceschopnost, ovšem a také hospodářská soutěž, ale nesmíme zapomínat na sociální rozměr. A právě na to se bude muset zaměřit i nový parlament. Společně s komisí eh, půjde o to, abychom propojili tuto dynamiku vnitřního trhu s hospodářskou soutěží a se sociálním rozměrem. Já si myslím, že toto bude vyžadovat více zdrojů pro jednoduché postupy intervence. Zejména se to týká řešení nezaměstnanosti. Evropa potřebuje své lidské zdroje, potřeba, potřebuje si ponechat pracovníky v zaměstnání. Hlavními sociálními aktéry této Evropy Tady jde o vytvoření sociální Evropy. Já tady mám na mysli právě také odbory. Já si myslím, že my, co by konfederace odborová, jsme se vždy snažili podpořit sociální dimenzi evropské integrace. A já si myslím, že je uspokojivé, že ta volební účast se dále nepropadla. Nicméně stále je nízká a já si myslím, že v následujících pěti letech musíme pracovat na tom, aby vznikl mnohem silnější Evropský parlament. V současné chvíli se potýkáme s obrovskou krizí, která povede k napětí na pracovních trzích tomu musíme zabrátit. A právě nyní Evropa musí ukázat, že nestačí úspěšně ustanovit vnitřní trh či také společnou měnu, ale že potřebujeme posílit sociální dimenzi. To znamená, potřebujeme mít skutečnou sociální integraci. Pane Debuk, je to ve vašem zájmu mít silnou sociální dimenzi v Evropě? Je to důležité pro evropské společnosti? Je v evropském zájmu mít silný vnitřní trh. Toho jsme v minulosti dosáhli a to sebou neslo celou řadu pozitivních sociálních dopadů. Vytvořili jsme obrovský počet pracovních příležitostí. Ovšem sociální Evropa to není jenom o tom, kolik pravidel nastavíme či kolik smluv se uzavře. To lze udělat. Moderátor přerušuje Nyní se podíváme na výsledky z Rumunska. Je s námi ve spojení kolega Luka Nikulešku z Bukurešti a my se teď podíváme na trendy z Rumunska. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Nikulesku. Můžete nám říci více o posledních trendech z Rumunska? Ano, Dobrý večer. Poslední trendy ukazuje se, že sociální demokraté a e, liberální demokraté jsou těsně e, při, při sobě kolem 30%. Potom máme e, liberální stranu, která je se 7% na třetím místě. Ovšem zdá se, že to jsou pouze dočasné údaje, protože extrémní pravice se teď vyšplhává na nějakých 7% a zřejmě se dostane do eh, Evropského parlamentu. Pane Nikulesku, myslíte si, že zde měla negativní dopady hospodářská krize, že ovlivnila to, jak volili rumunští voliči a že ovlivnila právě to, že nyní se dostává do popředí extrémní pravice? Ano, extrémní pravice určitě eh, ve své kampani upozorňovala na všechny tyto problémy propojené s hospodářskou krizí. A také je problém, že v dvě hlavní strany, které už jsem zmínil, a které jsou nyní spolu ve vládní koalici, jak na pravici, tak na levici, se tomu dostatečně nevěnovali. A hospodářská krize, i když v Rumunsku eh, do jisté míry je, je, tak není tak problematická jako v jiných zemích. My máme asi pětiprocentní nezaměstnost, takže ve srovnání třeba se Španělskem to je velmi nízké. Eh, pak zde máme také firmy, které naopak eh, jsou ve velmi dobré situaci. Je to například Dacia, která vyrábí automobily, ta stále vyrábí automobilů více a více. Pak máme samozřejmě také dotovaný, mm, dotované prostředky pro eh, šrotovné a podobně, takže to je pro nás dobré v Rumunsku i jinde. Já vám děkuji, panu Mikulesku z Rumunska. Of, uh, for... Tento systém eh, ochranářský pro automobilový průmysl tedy funguje i pro jiné země, je to tak? Hovoříme pořád o vnitřním trhu a víme, že je třeba hodně vykonat na národní úrovni, znovu nastartovat ekonomiku. Ale pokud něco se děje v jedné země, eh, a um, není to opětováno v jiné zemi, tak je to špatné eh, pro eh, celek. Nejedná se tu jen o ekonomiku, platí to i pro sociální otázky. A kolega Hoffman a já už jsme se snažili o tom hovořit, ale je pravda, že například někdy se nám nepodaří ehm, dohodnout se o platech. Například, když te hovoříme o Rumunsku a Německu, to je nemožné. A proto musíme ponechat šanci novým členským státům, aby dohnali ty bohatší. Pane komisaři, jak chcete ehm, překonat tuto propast. Je také tato propast něčím, co by mohlo rozbít jednotný trh? protože je to veliký rozdíl mezi jednotlivými státy. Ano, samozřejmě, že jedním z našich hlavních cílů je zaměstnanost a tady Evropa má svou velkou úlohu. Já jsem slyšel, co říká pan eh, Debuk a každá členská stemně, země má samozřejmě své vlastní kompetence, o kterých nelze pochybovat, ale Evropský sociální fond a fond na přizpůsobení se globalizaci musí pozbuzovat členské státy k tomu, aby chránili pracovní příležitosti, aby udržovali eh, částečnou zaměstnanost, částečný pracovní poměr, a aby také pozbuzovali eh, k nalezení nového zaměstnání. Musíme využívat obrovské bohatství, které máme v lidských zdrojích. Proč tedy eh, odborové orgány jednaly na národní úrovni? To není eh, pravda, protože alespoň za poslední 40 jsme jednali na evropské úrovni. Evropská konfederace vznikla v roku 73 a my jsme od té doby zaznamenali veliký pokrok. Snažili jsme se zachránit eh, sociální rozměr, ať jsme Hm, tedy spolupracovali s Business Europe nebo s jinými. Eh, co se nám podařilo, některé věci se nám ještě nezdařily. Pan Debuk například eh, hovořil o tom, že vznikla nová pracovní místa, ale v čem spočíval problém? Eh, současně je třeba přemýšlet o e, kvalitě pracovních míst, protože spousta pracovních míst je jen dočasná, krátkodobá. Co tedy můžeme ještě e, učinit, abychom mohli vytvořit jakousi komplementární linii? A právě proto e, potřebujeme také společnou sociální politiku, vzhledem k tomu, že to je, sociál, že to je společný trh. Můžeme tedy říci, že je to jakási společná linie, která by platila ve všech zemích ohledně sociální Evropy? Je třeba vědět, zda občané chápou Evropu jako řešení ke svým eh, bezprostředním problémům, kterým čelí každý den. Takže musíme eh, se tázat občanů, zda, si, zda politici mohou vyřešit jejich problémy. Jen 9% si myslí, že to může být Evropa, asi 40% se domnívá, že to je na národní úrovni a ostatní se pak domnívají, že to jsou jen politici na místní nebo regionální úrovni, kteří mohou řešit jejich problémy. Takže vidíte, že tu jsou velice rozdílné odpovědi. Tázali jsme se na eh, tyto otázky Eh, zejména v souvislosti s krizí. A občané uvádějí, že krizi nelze řešit na místní nebo národní úrovni, že tu mohou řešit jen Evropa. Eh, to vidí jasně, protože je to globální problém a oni vidí Evropu zde na mezinárodní scéně, vidí, že to je Evropa, je tu Mezinárodní nový fond, eh, jsou tu Spojené státy a proto mají veliká očekávání od Evropy na globální úrovni. Ale co skutečně rozděluje Evropu v současné době je to, že občané pociťují dopad na svůj vlastní život. Jsou tu obrovské rozdíly. Například tu máme severské země nebo nizozemí, kde lidé hovoří mm, o tom, že jen méně než 8% z nich vidí konkrétní dopad na svůj život. A pak to jsou balské země, Rumunsko, Španělsko nebo i Irsko, které už hovoří jinak. A vidíte tedy, že už to je rozdíl mezi novými a starými eh, členskými státy, ale také eh, mezi eh, jinými zeměpisnými oblastmi. Chci zeptat pana komisaře Orbána, jaký je váš první dojem. Dobrý večer, eh, pane komisaři. Jak je váš eh, dojem z hlasování eh, Rumunů? Jste zklamán nebo máte naděje? Já nemohu říct, že bych byl zklamán. Je tu veliké procento pro Evropskou unii. Je pravda, že nepřišlo příliš mnoho voličů. Ehm, přišlo méně voličů než na minulých volbách v roce 2007, ale je nepochybné, že valná většina Rumunů je pro Evropskou unii. Myslíte, že Evropská unie jaksi nebyla schopna přesvědčit rumunské občany, protože tyto výsledky jsou mm, poměrně jasné, že? Já si nemyslím, že by šlo o problém související s Evropskou unii. Musíme porovnávat eh, počet voličů i s počty voličů v nedávných eh, národních volbách, kde to bylo méně než 40%, takže musíme uvažovat tedy o tom, kolik eh, lidí chodí k volbám, kolik lidí má mm, právo volit. Byly vedeny různé debaty Evropské unii, nebyly příliš kontroverzní, takže mm, lidé pravděpodobně nebyli veliký zájem o volby. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste se k nám dnes večer připojil. Pane komisaři, co se domníváte ohledně krize? Dopustila se Evropská komise nějaké chyby, například v září, že nepředložila hned nějaký plán, který byl důvěryhodný pro evropské občany, plán na um, východisko z krize. Evropská komise vykonala obrovský kus práce. Co se týče krize, samozřejmě došlo k celé řadě velice nacionalistických reakcí z řady různých vlád. Evropská komise chtěla, aby eh, plán na podporu hospodářství byl veden na evropské úrovni. Od samého počátku to tak bylo. Evropská eh, komise, co se týče například záruky vkladů občanů, přijala veškerá patřičná opatření, aby předešla eh, problémům v Evropě. Ale toto všechno znamená, že Evropská komise musí ještě lépe vysvětlovat eh, to, co činí, aby mohla lépe podporovat ekonomiku. Ale bude také zapotřebí mít poněkud mohutnější rozpočet. Podle vás eh, komisa, komise pana komisaře Baroza učinila vše, co bylo zapotřebí. Tato komise mohla být ambicioznější za posledních pět let. Vidíme několik případů, které jsou jasné na základě rozhodnutí soudního dvora a eh, to nám ukazuje jasný obrázek, který je negativní pro občany. A Ehm, rozsudky soudního dvora ukazují, že soudní dvůr klade eh, ekonomiku nad sociální zájmy občanů. Je třeba jasně sdělit, že sociální práva a práva jednotlivců ehm, mají eh, prvořadé postavení. Vzhledem k tomu, že je teď krize, musíme být mnohem výkonnější, musíme být také ambicioznější. doposud jsme nejednali dost přesvědčivě. A Evropská komise se snažila přizpůsobit dané situaci. Občané ale potřebují mít důvěru v takovéto orgány. Když ale hovoříme například o automobilovém průmyslu, například o firmě Opel a o dalších případech, jako bylo ve Francii, v Itálii, či v jiných členských státech. Opravdu si myslíte, že evropský průmysl nebo také evropské odbory a evropské vlády si přejí více Evropy? A nebo eh, máte za to, že panuje zde ekonomický nacionalismus? Já velice už se spolupracuji s kolegy eh, z Oplu, zejména Co se týče eh, pracovníků, eh, pracuji s podnikovými eh, radami. Nejedná se to ale jen o konkrétní pracovníky na jednom místě, jedná se o řešení zaměstnanců celkově, protože potřebujeme evropskou politiku, která by čelila těmto výzvám. Novinář, myslíte, že je zde skutečně vůle ze strany odborů? o dosažení společného postupu na evropské úrovni k sociálním problémům. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co řekl pan komisař. Ve chvíli krize evropské orgány podle mě zareagovaly dobře protože jednali radikálně a pozitivně. A jako první reagovala Evropská centrální banka. Poté v průběhu francouzského předsednictví eh, velice rozhodně se snažili eh, vyslechnout všechny jednotlivé aktéry. Je pravda, že já často kritizuji Evropskou komisi, ale musím opravdu přiznat, že Evropská komise se snažila přivést členské státy k tomu, aby předložili národní plány k těm pěti miliardám eur, což je samozřejmě kapka eh, v moři, ale trvalo celé měsíce, než eh, bylo dosaženo dohody Evropského parlamentu k tomuto návrhu. Takže je třeba, abychom opravdu byli spravedliví k evropským institucím. Nicméně musíme vždy uvažovat tak, aby zde byla synergie mezi tím, co se děje na evropské a co se děje na národní úrovni. Myslím, že nový parlament bude muset eh, řešit tuto situaci společně s novými dalšími institucemi, jako Evropská komise. A jediná možnost, jak výjít z krize, je právě tato, spojit síly. Eh, co se očekává od nového Evropského parlamentu, co se týče sociální sféry? Já si myslím, že lidé neočekávají žádné abstraktní plány. Máme zde příklad Rakouska, kde velký počet lidí volí euroskeptickou stranu. Asi 36 A je zde velký ty ty hlasy získávají na základě kritiky. Podobně je to i ve Spojeném království a i v řadě dalších jiných zemích. Takže na jedné straně chtějí eh, voliči eh, nechtějí pouze obecné věci, ale chtějí skutečně, eh, aby parlament řešil věci, které se jich osobně týkají. Je to trochu dvouznačné. Lidé na jedné straně nechtějí, aby parlament měl, aby někdy zasahoval příliš do jejich životu, ale zároveň chtějí, aby možná řešil věci, které by měl řešit jejich vlastní eh, stát, jejich vlastní vláda nebo místní vláda. Ale obecně lze říci, že pokud máme situaci, ve které méně než 15 lidí důvěřuje politickým stranám. A z té tedy ty volby se odehrávají zejména na základě těch seznamů politických stran, tak je to, tak je to dost smutný výsledek. Pane komisaři, nyní otázka na vás. Co se týče rozpočtu, není ten rozpočet příliš malý na to, aby se vyřešily všechny problémy spojené s hospodářskou krizí? Myslím si, že můžeme, že Evropský parlament s Evropskou komisí se může dohodnout na mnoha věcech, například na lepší regulaci ratingových agentur, návrh komise eh, nebo s, návrhem komise, který se týkal ratingových agentur, velice efektivně právě Evropský parlament pomáhal. A je pravda, že pokud chceme podpořit naše hospodářství, tak je zapotřebí, abychom měli dostatečné pravomoci k tomu, eh, mít dostatek prostředků a potřebujeme tedy větší rozpočet, potřebujeme více prostředků a myslím, že zatím se nám to daří. Zatím se nám daří podporovat například malé a střední podniky nebo nová odvětví. A co se týče rozpočtu, souhlasíte s tím? Ano, já si myslím, že potřebujeme více prostředků pro rozpočet, potřebujeme více do, na investice, do eh, různých inovací, potřebujeme také posílit Evropský sociální fond. A celý rozpočet je pouze 1% HDP. To je dnešní situace. Myslím, že je zapotřebí více evropských prostředků, Možná to také souvisí se systémem zdanění. A zatím ještě ne všechny členské státy jsou připraveny k tomu, aby e, přemýšleli, aby o, o těchto věcech e, vážně přemýšleli. Vidíme, že, nebo pokud zjistíme, že e, volební účast v parlamentních volbách je nižší tak to můžeme vykládat tak, že to není pouze, nebo že to nemá být kritika Evropského parlamentu a evropských politik, ale že to může být také kritika vnitrostátních politik. Nyní otázka na pana Filipa de Buka. Domníváte se, že více prostředků znamená také, nebo že větší rozpočet eh, znamená více e, výdajů? Ano, ano, souhlasím, pok, protože pokud dáte politikům více peněz, tak je utratí v uvozovkách. Ale otázkou je, na co půjdou ty peníze. A jak chcete zvýšit ten rozpočet? Chcete zvýšit daně? To není odpověď. Je zde tedy otázka nikoli pouze prostředků, ale také moci nebo pravomocí. A o tom ještě bude určitě velká debata. Nyní bych chtěl ještě reagovat na otázku, která se týkala odborů. My jsme otevřeni vůči sociálnímu dialogu. Víme, že sociální systém je naprosto klíčový, zejména v době krize. Jsme připraveni na to, abychom spolupracovali s našimi partnery a víme, že je ale zapotřebí, aby samotné členské státy konaly na své úrovni protože na té vnitrostátní úrovni se musí odehrát ty nejdůležitější věci a nejdůležitější rozhodnutí. Nicméně my jsme velice otevření a snažíme se podpořit vyjednávání, aby byla co nejúspěšnější. A poslední otázka, co evropští občané očekávají? Máte na to 30 vteřin. Ano, myslím si, že to je velice kontroverzní otázka co evropští občané chtějí. Chtějí asi sociální zabezpečení. Určitě by to všichni lidé řekli, ale pokud se zeptáte, chcete tedy eh, na základě toho zvýšit daně, když zvýšíme daně, tak bude lepší sociální zabezpečení, ale to jsem si jistý, že téměř všichni by zase řekli, že to nechtějí. Když hovoříme o investicích, tak nehovoříme, nebo nechceme to, aby se zvýšily provozní výdaje Evropy, ale spíše se snažíme přemýšlet o investicích a o podpor, od podpoře různých sítí, které mají podporovat i zaměstnanost. Děkuji vám všem za účast v této debatě. Děkuji také do Bukurešti a ještě nyní předávám